komise jsme dostali už 2. května v rámci balíčku eh, o víceletém eh, finančním eh, rámci a mm, jsme tady dost času na to jej již zanalizovat. Úvodem bych řekl samozřejmě, že v posledních letech jsme byli svědky znepokojivého eh, vývoje, pokud jde o stav právního státu v Unii a, a úctu eh, k základním právům evropských občanů. Takže tento eh, návrh byl opravdu velice vítán. Jelikož rada nebyla schopná přijmout kroky, je třeba dalších nástrojů k ochraně mm, rozpočtu v případě porušování zásadu právní, zásad právního státu v Unii. Děkuji eh, kolegyni Gardia Zabal za skvělou eh, spolupráci v této eh, věci. My se shodneme na širokých cílích předkládaných komisí a chceme zvýšit efektivitu tohoto návrhu. Pokud jde o mm, rozšíření, tak toho jistě ještě hodně uslyšíme od paní zpravodajky Gardia zabal k této věci. Myslím si, že to, co eh, teď eh, máte před sebou, možná není dokonalé, ale je to poměrně eh, komplexní. My jsme navrhli 49 pozměňovacích návrhů k, k návrhu komise, 20 je k úvodním ustanovením a 29 ke článkům. zmíním tady dvě věci. Zhodli jsme se, že budeme zejména zdůrazňovat eh, potřebu eh, zajistit ochranu eh, konečných příjemců. Ale zároveň souvisí s tím, že členské státy budou postižené a nebo postižené členské státy a ne příjemci. Také jsme se dohodli, že zapojíme Evropský parlament do tohoto procesu, tak jak jak eh, komise jasně navrhuje. Eh, tedy eh, vzhledem tomu, že komise toto nenavrhla. Pardon. Nemáme zatím představu o řešení, ale musíme se o tom bavit, o tom jak konkrétně. My chceme navrhnout tři věci. A sice, aby komise posoudila potenciální dopad navrhovaných opatření na koncové příjemce a aby komise aktivně sledovala, jestli Eh, jsou dodržovány eh, právní nároky eh, příjemců a za třetí, aby usnadnila podávání stížností. Ale to je pouhý začátek. Ty nejklíčovější věci v této věci podle článku 4 nás tedy ještě čekají. Pokud je o parlament, tak tam jsme přišli s několika variantami Eh, podle jedné komise přijme rozhodnutí o příslušných opatřeních eh, vlastním prováděcím aktem a, radě a parlamentu eh, přeloží návrh na mm, to, aby částka odpovídající přijatým opatřením byla převedena do rezervy. A tím Eh, uplatníme ten původní eh, princip eh, hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Jsou tady určité podmínky, které musí splňovat kandidátské země, aby se staly členskými státy, ale kolegyně Gardia Zabal a o tomto jistě pohovoří podrobněji. Je tady také celá řada pozměňovacích návrhů k nezávislosti soudního systému a k lohutám, které komise musí dodržet. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy bude 25. října v poledne a hlasovat budeme eh, na společném eh, zasedání 27. listopadu. Eh, a samozřejmě chci poděkovat komisi za tento návrh, chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru i právní službě za jejich neocenitelné, nedocenitelné eh, příspěvky. A zvláštní eh, dík patří sekretariátu eh, výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu. Takže toť vše. Já vracím vám slovo, paní předsedkyně. Madame le co-rapporteur. Sí, muchas gracias, presidente. Pues yo voy a empezar por donde... Děkuji mnohokrát. Budu pokračovat tam, kde spoluzpravodaj skončil. Děkujeme mnohokrát eh, pracovníkům sekretariátu, právní službě a komisi, eh, také eh, službě účetního dvora. Děkujeme za vaši práci, protože díky této práci eh, jsme mohli předložit eh, čase tuto zprávu. Eh, Spoluzpravodajš o tom hovořil, jakým způsobem se musíme tématem zabývat a na co se musíme zaměřit. Předložili jsme teď také zprávu o tom, jak daleko jsme se dostali. Chceme tuto zprávu předložit k rozprávě, aby se každý k tomu mohl vyjádřit, kdo chce, abychom mohli pokračovat v té linii, kterou potom společně stanovíme. Pan Sarvama řekl již, proč jsme určité věci změnili a rozhodli se oblast působnosti rozšířit. Již eh, delší dobu jsme se snažili o to, abychom předložili návrh komisi a abychom eh, k tomu principu právního státu něco vypracovali. Takže já se zde mám pocit, že jsem byla trochu podvedena, protože na rozpočet se hledělo jako na nástroj eh, pro, něčí, pro kontrolu někoho. A mm, aby se zabránilo prosazování principu právního státu eh, nebo také k tomu, aby se nedávaly eh, bezprostřední sankce. Proto nyní eh, vítáme návrh komise. Když bude, ovšem budeme akceptovat, že jediným nástrojem, který máme k dispozici, je rozpočet Evropské unie, tak si myslím, že v tomto případě jsme ztratili jednu možnost, protože návrh komise by eh, potom musel být eh, širší, co se týče eh, uváděných opatření. Říká se, že musíme chránit rozpočet a stejně tak i finanční zájmy Evropské unie. Rozpočet a zájmy EU ty nemohou být ohroženy pouze eh, principy právního státu, když se na to podíváme z úzkého pohledu, ale také tím, že máme komunitární právo a také právní akty, eh, které máme k dispozici na úrovni Evropy. Eh, my se musíme soustředit eh, na principy dodržování eh, principů právního státu, ale také eh, na případné porušení práva a komunitárního práva. Členské státy musí dodržovat své povinnosti jakožto členové Evropské unie. A když se splní předpoklady, tak potom nemusí existovat nějaká kontrola a státy mohou jednat, jak potřebují a chtějí článek 237, když se na to podíváme, tak zjišťujeme, že Evropská unie může být akceschopná s ohledem na rozpočet, když se také porušují pravidla. Nejenom, když se porušují pravidla právního státu. Proto jsme se zabývali těmito záležitostmi. V podstatě jde o to, abychom rozšířili ten, tu definici právního státu. Eh, vše má být eh, podloženo eh, kodaňskou dohodou a také kritéria kodaňská, ty sam, ta se musí plnit společně s komunitárním právem. Zejména co se týče kodaňských kritérií, kde se pracuje na mm, podvodech a daňových podvodech, tak parlament v této periodě, eh, legislativní periodě se zabýval těmito záležitostmi, právě podvody a daňovými úniky a podvody. Měli bychom mít možnost eh, do toho zasáhnout. Teď bychom měli nástroj v roce. Samozřejmě někteří si myslí, že můžeme zajít ještě o něco dále, Samozřejmě to můžeme také rozšířit. Víme, že zde je různé pojetí tohoto tématu. Nejde pouze o boj proti daňovým podvodům, ale e, je třeba e, hledět také na to, co se e, děje v konkurenci daní mezi členskými státy, protože pak je to škodlivé, co se týče finančních zájmů Evropské unie. Měli bychom dělat více ve výborech parlamentu. Musíme to rozšířit také na sociální práva a na práva zaměstnanců. Spolu s Pravodaj a já jsme o tom velice podrobně hovořili. Našli jsme první konzens a myslím si, že nyní můžeme zprávu rozšířit, že se dostaneme ku předu a také doufám, že nás většina podpoří. Proto se zájmem čekám na reakce kolegů. Tento text by mohl přispět k tomu, abychom upevnili to, o co se zasázoval eh, par- tento parlament po dobu eh, celého legislativního období. Chceme, aby to byl dobrý nástroj, protože žijeme v nejširším slova smyslu v právním státě a my, jakožto Evropané, musíme také hledět na to, aby to právo bylo dodržováno. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. A teď se dostáváme ke kolu stínových zpravodajů. Děkuji za prezentaci této zprávy. A e, je třeba říci, že jste se postarali o to, abychom mohli s radou v nejbližších letech také vyjednávat. E, ze strany EPP stínový e, zpravodaj pan González tady není. Za kont Paní Alaya Sender, ta dostává nyní slovo, prosím. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Lo siento, venía de otra reunión que este, en esta semana. Omlouvám se, teď jsem přišla z jiného zasedání. Tento týden prostě jsou eh, všechny schůze ve stejnou dobu. Takže mnohokrát děkuji paní eh, eh, Gadia Zabal a panu Sarvama za tento návrh, který předložili. Samozřejmě bychom si přáli, aby tato zpráva byla klíčem eh, k tomu, abychom se postarali o to, aby důvěra v právní stát eh, u občanů byla posílena. Právě také s ohledem na nadcházející volby a také na události, eh, které zažíváme a sledujeme v posledních týdnech a měsících my se staráme o rozpočet a je důležité, abychom nyní eh, udělali vše proto, abychom pracovali na eh, výsledcích, co se týče provádění rozpočtu. Něco zůstane a to je velice důležité. A to je Evropská prokuratura. Pak bychom měli evropský rámec který by byl akceschopný a byl schopen prosadit právo, když se jedná o různé druhy podvodů nebo eh, špatnou eh, eh, správní činnost, a nebo kdyby došlo k nějakým mafiozním aktivitám, když nebudu zmiňovat horší věci. Je, bylo by dobré, kdybychom se postarali o to, aby bylo ve všem jasno a abychom měli takový nástroj k ruce. A pak já říkám něco velice osobního. Pro mě je velice důležité, abychom se postarali o větší bezpečnost, jistotu. A zmínil se o tom v tomto smyslu také již účetní eh, dvůr před eh, výborem KONT. Hovoříme zde o evropském rozpočtu. Na druhé straně Eh, chceme potrestat v uvozovkách ty, kteří učinili rozhodnutí, eh, která, se, eh, která byla učiněna na úrovni rady. Musíme tedy dávat pozor, abychom neminuli cíl. Chceme vzbudit důvěru v různé administrativní nástroje a pak existují různé možnosti prosazení tohoto eh, práva. Teď eh, máme rozpočet, potom eh, případně stažení těch prostředků, které již byly vyplaceny, i když neměly být vyplaceny. Potřebujeme ovšem patřičný mandát také pro různá rozhodnutí. Musíme se nyní pokusit postarat se o různé mechanismy eh, prosazování a dávat pozor na to, abychom se nedostali do té léčky, kterou nám občas rada klade. Měli bychom být zahrnuti do, nebo zohledněni v eh, určitých rozhodnutích, ovšem někdy se to vrátí jako bumerang právě s ohledem na veřejné mínění. Jinak eh, srdečně děkuji a jsem přesvědčena o tom, že pan Gardia Zabal, eh, paní Gardia Zabal a pan Sarvama eh, nám předloží různé návrhy pro, za liberály z výboru pro rozpočet. Dear chair, dear colleagues. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové, já bych ráda poděkoval a zpravodajům za dobrou spolupráci a Eh, za velice eh, dobrý hrubý návrh zprávy. Eh, respektovat zásady právního státu je vlastně páteří naší demokracie a celé Evropské unie. Je to jedna ze základních hodnot naší společnosti v Evropské unii. Při vstupu do Evropské unie se členské státy zavázaly ve prospěch společných hodnot a proto návrh komise je zcela oprávněný. Ehm, my musíme e, zodpovídat, nebo ona zodpovídá za e, náležité využívání prostředků daňových e, poplatníků a za to, že se neumožňuje jakýmkoliv způsobem korupce. Já vítám to, že se často že tedy je odváděn velký kus práce na zlepšování návrhu komise a že se zahrnuli do návrhu zprávy eh, daňové podvody. Dobře fungující tržní ekonomika, a ve které funguje eh, dobře eh, oblast danění, je, tak to je zcela základně položeno na vládě zákona. A já si myslím, že ten rámec pro sledování právního státu je velice zajímavý a rád bych se o tom dověděla víc. A nakonec Děkuji a, a každopádně si myslím, že eh, nakonec nás čeká velice dobrá zpráva. Děkuji. A nyní pan Ali za eh, výbor pro kontrolu rozpočtu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane předsedo, eh, vážení kolegové. Eh, vzhledem k tomu, že se na blíží začátek nového víceletého finančního rámce, chápeme společně, že EU může efektivně naplňovat své priority jedině, pokud budou na místě některé základní předpoklady a některé z nich se týkají právního státu, Návrh eh, nařízení Evropské eh, komise o ochraně eh, rozpočtu tedy přichází ve správnou dobu. Vítáme návrh komise, nebo toto je dokument, který představuje regulační rámec pro úspěšné financování unijního rozpočtu. Takže Unie bude schopná implementovat svoji politiku ve prospěch evropských občanů. Rád bych poblahopřál oběma zpravodajům. A, a, Eh, za eh, pozměňovací návrhy, které se snaží vylepšit. Návrh komise my podporujeme vládu zákona a ochranu eh, základních práv a podporujeme některé ty základní definice také. Jsme pro práci na těch opatřeních tam, kde se ty obecné nedostatky mm, právního státu týkají obecně hospodaření s prostředky Unie Zároveň si nejsem jist, eh, jestli eh, v takovémto regulačním dokumentu potřebujeme takový silný důraz na úlohu eh, z mm, mechanismu spolupráce a ověřování v jeho stávající podobě. CVM měl obecně pokryt některé, některá slabá místa v oblasti soudních reform a, a boj, s korup, s korupcí v některých členských státech i když eh, by eh, to mohlo být uplatněno i na uplatňování eh, unijní politiky kdekoliv, tak CVM e by měl být modernizován, racionalizován a měl by být platný pro všechny členské státy. Děkuji. Děkuji, vidím pana Gigolta za zelené, nevidím, ale pan Jakob, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji komisi. Já si myslím, že tohle je velice návrh, dobrý návrh komise a je to krok vpřed k ochraně eh, eh, částečně eh, finančních zájmů Unie a také k posilování právního státu v Unii. Mám tady návrh a tady otázku, která, která se týká toho, kam a se kterým směrem posouváme. Otázkou je, jestli No, tam, když se v názvu hovoří o obecných nedostatcích eh, v oblasti eh, právního státu ve členských státech, tak to parlament už eh, k tomu potom volal dlouho. Týká se to tohle, nebo je to spíš návrh na lepší a efektivnější boj s korupcí ve členských státech a s zneužíváním prostředků EU? Já bych to eh, vykládal jako protikorupční mechanismus, i když se tady hovoří o vládě zákona. Protože jinak tady chybí eh, indikátory a eh, jasné ukazatele. Pokud to použijete jako protikorupční opatření, tak myslím, že tady potřebujeme jasné, jasné měřítko, abychom věděli přesně v jakých situacích komise má vystoupit proti zneužívání evropských prostředků. jednotlivých členských státech. Na druhou stranu se tomu říká nařízení o právním státu, eh, souvisí mm, to s eh, mechanizmy finančními kontroly, takže eh, to nemá být tedy na ochranu evropských hodnot. Takže já mám ten dojem, že ten návrh je tak něco mezi dvěma jasnými liniemi. Tak buď je to otázka a mechanismu evropských hodnot a základních věcí a základních zásad a mm, nebo je to ochrana a finančních zájmů EU? Mně úplně není jasné, co bylo konečným cílem eh, komise. A to není jenom teoretická otázka. Já si myslím, že v eh, parlamentu podpora pro ten návrh do značné míry bude záviset na eh, porozumění toho, tomu konečnému cíli ochrany. Pokud to má být nástroj eh, ochrany evropských hodnot, tak různé eh, koalice budou eh, toto podporovat nebo budou proti němu. Na rozdíl od toho, pokud to bude jenom mm, pouhé protikorupční opatření pro komisi. Jsou tady samozřejmě některé konkrétní otázky, které se toho návrhu týkají. Pokud je ten mechanismus samotný tak to je poměrně silný nástroj v rukou komise. A proto já si eh, myslím, že nejenom rada, ale i eh, parlament by měl mít možnost zastavit ten postup. Takže pokud ten návrh opravdu eh, má vést k zastavení prostředků pro ženské státy, tak volný orgán Evropský parlament by měl být zapojen do celého tohoto řízení. A ještě poslední připomínku. Eh, zastavení prostředků, eh, no pozastavení výplaty prostředků mělo být poslední ehm, krokem a přesto i tady by měla být ochrana konečných příjemců. Takže i když si komise myslí, že jsou tady eh, systémové nedostatky ve členských státech v ochraně finančních zájmů EU kvůli systémové korupci, která souvisí s vládními institucemi, tak by eh, tohle eh, nemělo být důvodem zcela členským státům eh, omezit prostředky. Mělo by se to vyřešit tak, aby systém sdíleného řízení měl, byl, byl ukončen, aby bylo vytvořena, byl vytvořen systém přímého řízení, aby stát nemohl používat prostředky k nepatřičným účelům, ale jelikož ten eh, fond soudržnosti je eh, opravdu eh, velmi delikátně vyvážen, tak bych velice obezřetně se bál škrtat prostředky konečným příjemcům. břemeno sankcí by měly nést skorumpované orgány a, a státy a ne eh, ekonomika a společnost eh, ve členských státech. Vidím, že se FDD. Tady no, prosím, pan Vali. A děkuji. Eh, Giavor vorrei avere dei chiarimenti sullo strumento. Děkuji. Já bych chtěla také k tomu nástroji něco říci. Je to nástroj antikorupční, jestliže jsem tomu správně pochopil. Je to nástroj právního státu, ale také nástroj proti korupci eh, eh, pro Evropskou prokuraturu a příslušným způsobem je možné použít podle určitých zhodnocujících eh, kritérií. Byl by to velice silný nástroj, eh, který by byl vytvořen a komise eh, eh, dát komisi do rukou takovýto nástroj si myslím, že je velice nebezpečné. Mělo by se tak stát podle zcela jasných kritérií která by měla platit po dobu celého procesu, který by se měl uplatňovat eh, při postupu. V tomto smyslu máme ještě dlouhou cestu před sebou, než něco takového můžeme schválit. Nemůžeme nic lámat přes koleno, jenom proto, abychom určitým stranám eh, učinili zadost. Je třeba přesně definovat, jak se má hodnotit eh, právní stát eh, v určité zemi? Nebo jaké má nedostatky? Myslím, že v příštích týdnech budeme mít možnosti eh, všechno prověřit a zohlednit kritéria, která by se měla použít při hodnocení toho procesu Eh, právního státu. Je třeba ovšem na to velice pozorně hledět. To je třeba zdůraznit. Prosím, slovo má komise. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili k tomuto návrhu. Jedná se v skutku o velice závažný mm, legislativní akt, jak víte. Komité, komise přišla uh, s tímto návrhem, co by se součástí balíčku k víceletému finančnímu rámci. Tedy pracujeme na všem, ale tento návrh stojí na vlastních nohou. I když se zakládá na článku 322 smluv, což znamená, že se rozhodně jedná o nástroj k ochraně finančních zájmů. Tedy tam spočívá těžiště tohoto návrhu, pokud to tak mohu popsat. Jedná se opravdu o návrh, který v první řadě spočívá v tom, že komise je přesvědčena, že předstupní podmínkou zdravého řízení finančních prostředků je úcta k zákonu a e, právní stát. Jak jej definujeme? No podle Benát, definice Benátské komise, eh, podle uznaných stávajících eh, definic, například eh, právní jistoty, neexistence svévolného rozhodování a nezávislost soudů, které požívají ochrany a rozhodují samostatně pokud tedy posoudíme všechno to a pak se podíváme na ochranu konečných příjemců a zda se dočkají spravedlivého posouzení svých nároků, tak eh, máme jasno a přesně o to nám jde. Nechceme vymýšlet nový mechanismus, který se bude zabývat Eh, tím, jak by měl fungovat v právním státě. Ne, nám jde o to, aby finanční prostředky, které Evropská unie členským státům zpřistupňuje, byly chráněny a právě proto se zakládáme na článku 322. Proto jsme to právě propojili s právním státem a nikoli jinými hodnotami, které jsou obsány v článku 2 smluv. Například eh, daňová oblast eh, nemusí být nutně součástí téže sady hodnot. Pak se zde někdo tázal na korupci. To není hlavním záměrem toho návrhu, ale v článku 4 toho návrhu vidíte, že k seznamu opatření, ke kterým je možné přikročit abychom napravili situaci, aby například byla zlepšena účinnost a zrušeny obecné nedostatky, tak tam je i boj s korupcí zmíněn. Pokud vidíme, že nějaký členský stát nebojuje, nepotírá korupci účinným způsobem, tak pak a priori nejsme přesvědčeni, že u něj funguje ten právní stát. Tedy není to bezprostřední potírání korupce, ale spíše jde o posuzování určitých charakteristik. Pokud vidíme, že například mm, nějaké korupční eh, náznaky jsou systematicky ignorovány soudy či státem. Čili jedná se o určité mm, symptomatiku, eh, která svou povahou a jak se nakládá s určitými znepokojivými jevy, pak svědčí o tom, zda ten právní stát je či není přítomen. Pokud máte zacílený eh, problém, který identifikujeme, pak tam jde o to, aby byly nástroje, jimiž jej lze řešit. Nyní už konkrétně eh, k otázkám poslanců. Rozhodovací postup a zda by se mělo vše schválit samostatně, anebo zda bychom měli mít prováděcí akt a pak by tam měla být ta zvrácená kvalifikovaná většina, která by to schvalovala. Pravidla by měla být stejná jako u makroekonomických pravidel to je jedna z myšlenek, ale tady jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí bude citlivé s mnohými politickými dopady a proto jsme přesvědčeni, že jsme to nastavili správně, tu rovnováhu, a zároveň vhodným způsobem začlenujeme i relevantní členský stát do toho rozhodovacího procesu. Ale je to otázka otevřená další diskusi a uvítáme náměty, názory, eh, ať už ze strany rady, tak i výboru této sněmovně. No a přirozeně je i zohledníme. Nyní dopady fungování toho mechanismu. Ty bylo dvojí Jedna sada těch dopadů bude rozpočtová, totiž finanční prostředky budou pozastaveny a na konci daného období budou znovu přiděleny. Tedy přispějí do toho, čemu se říká unijní rezervy, komunitární rezervy, tedy obecná marže, tedy rezerva závazku. Tedy nenasypou se zpět do toho obecného kotle peněžního, mm, ale druhá, druhý dopad bude pro konečné příjemce a tam, to už jsem zdůrazňoval, to je i v článku číslo 4, my si nepřejeme, aby právě to nejvíce postihlo ty konečné příjemce. Aby to byli oni, kteří na to doplatí. Ne, my chceme, aby tím zodpovědným byl příslušný vládní odbor. A budeme se snažit, aby jakékoliv postihy cílily právě na mm, ty vládní činitele, ale ono se tomu nedá úplně vyhnout, že ten konečný příjemce by to úplně nepocítil. Tedy, když hovoříme o pozastavení unijních eh, finančních prostředků, tak se tam hovoří o tom, že tím, co, že tímto krokem není příslušný vnitrostátní orgán sproštěn svých povinností vůči konečnému příjemci. Takže pokud konečný příjemce se dostaví před soud a řekne, že je oprávněn k pobírání, k čerpání těchto finančních prostředků a neměl by jich být zbaven či o ně přijít, protože nadřízený státní orgán jeho členského státu je, je neobdržel, tak to může udělat. My tady sdílíme obavy a chceme chránit konečné příjemce. Podíváme si a na vaš, váš návrh, totiž monitorování vyhodnocování dopadu na konečné příjemce, ale tady budu opatrný v tom smyslu, co bych mohl navrhnout eh, k přímé pomoci. Tady my na to prostě nemáme kapacity, abychom každému jednotlivému konečnému příjemci dokázali pomoc a jakoby nahradili jeho členský stát. Ne, můžeme pouze posloužit eh, určitými vodítky či radou, jak může chránit své nároky a obecně mu, ho můžeme informovat, co má k dispozici, co by nástroje, ale to, že by komise přímo mohla převzít eh, odpovědnost vůči konečným příjemcům, to si sotva dokážu představit. No a konečně zde padla myšlenka, že by příslušné vládní orgány mohly se snažit nějak se vyhýbat sankcím, trestům či postihům, že by to mohla snažit se obcházet. My chceme tedy, aby ty vztahy českého státu a komise byly opravdu dobře nadefinovány, aby ten dialog byl průběžný a že by komise mohla pomoci členskému státu se znovu stát právním státem, aby tam znovu začaly platit všechny nadefinované charakteristiky a doufáme, že členský stát dokáže v konečném důsledku komisi přesvědčit, že už vše funguje jak má a že peněžní prostředky budou vynakládány řádným způsobem. Tedy cílem tohoto rozhodnutí ani není tak někomu odebrat peníze a že by to tím mělo skončit. Ne, jde o to vést členský stát, pokud se vzdálil myšlence právního státu, pokud to tam nefunguje, upraveným procedurálním způsobem zpátky na tu správnou stezku. To je vše z mé strany, nevím, zda kolegové by chtěli něčím přispět, ne. Dobrá, jsem k dispozici. Děkuji, máme tady ještě eh, eh, pana Monie z generálního sekretariátu. Prosím, máte slovo. Nikdo už z komise nechce se vyjádřit? I mean, I'm Julien Mounier from the Secretariat General, uh, so I'm, I'm here. But... Já jsem přítomen, Julien Monnier z generálního sekretariátu, ale nemám co dodat. Děkuji. Wir haben noch Mitglieder auf unserer Liste. Máme zde ještě členy na našem seznamu. Eh, poslance paní Toma, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám práci eh, našich eh, kolegů. Eh, myslím si, že ta zpráva je velice důležitá, ale také složitá. Eh, eh, máme ještě hodně práce, abychom měli úspěch. Vítáme členy komise, přece jenom se o něco pokusili. To je již docela dobré. Ovšem v té iniciativní zprávě, nebo zprávě z vlastní iniciativy z parlamentu v lednu, jsme žádali komisi, aby si vymyslela nějaký mechanismus sankcí. Mám na mysli nyní sankce vůči vládám, aniž by byly potrestáni koneční eh, uživatelé. Samozřejmě, že prostředky běží přes Eh, členské státy jakožto zprostředkovatele, eh, kde potom příjemce jsou regiony nebo jiné eh, instituce, tak to jsou ti, kteří to mají dostat. A pak let, kdy vede tato cesta k problémům. Proto se chci zeptat komise na toto. Není možné si vymyslet nějaký eh, normální eh, mechanismus sankcí, jako je například máme u kvality ovzduší nebo kvality vody. Eh, nerozumím tomu, protože vzduch a voda, to je velice důležité. Samozřejmě to podléhá pravidlům právního státu. Myslím si, že je to lepší řešení. Nyní proč Eh, to chceme. Důležité je, abychom, jestli skutečně tímto mechanismem dosáhneme eh, svého cíle. Státy a vlády eh, by měly být iniciovány k tomu, aby měli jiný pohled na tyto věci byly zde uvedeny sankce, které by se mohly používat jako politická zbraň Unie. Ovšem, mineme se cílem, protože potom je ještě takový ten eh, eh, bumerang, který se vrací, protože pak se řekne, aha, to je chyba Unie, že lidé nedostanou peníze a ne my jakožto vláda. To by samozřejmě bylo osudné když ten mechanismus povede k tomu, že eh, my budeme kritizováni jakožto Unie, tak to je prostě ten bumerang, který eh, je nežádoucí. Tomu je třeba zabránit. Pak je to otázka také právního základu. Když eh, řekneme, že prostředky Unie mají být chráněné, tak v reálu vlastně nemáme vůbec žádnou eh, možnost ochránit eh, eh, uživatele. Řekneme příjemce nebo uživatel, ten může podat odpor. Pak dlouhá musí žalovat. Kdo podá takovou žalobu? Možná velké podniky nebo mm, velké regiony, nebo ti mocní, kteří mají tak jako tak hodně peněz, ale Eh, menší města, obce a podobně, eh, ty eh, se budou chovat jako u SFE, řeknou, ne, zapomeňte na to, to bude trvat zase léta, než se to prosadí u soudu. A pak možná za deset let dostaneme nějaký výsledek, anebo to řízení bude zastaveno. Takže vystupuji za to, abychom měli nějaký mechanismus, který eh, by posloužil eh, uživateli a aby měli nějaká práva uživatele, aby se nestali oběťmi svého regionu například. Protože když někde někdo vládne, tak to neznamená, že eh, ferově zachází s mm, příjemcem, takže potřebujeme ferové řešení. Prosím další. Dziękuję bardzo, paní przewodnicząca, szanowni państwo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. I tady jsou odlišné názory a objevují se pochybnosti. Proto mě eh, udivuje eh, hlas představitele komise. Doufám, eh, že to bylo chybným tlumočením. Odvoláváte se na Benátskou komisi, ale potom najednou říkáte, že to je vaše stanovisko 12. července eh, roku 2018 a, a mm, sice najednou je tady pět doporučení eh, účetní dvora a, a jeho pět doporučení tedy. Čili eh, nebude se přilížet k doporučením evropského orgánu? Já si myslím, že Evropský parlament musí přihlédnout ke kritickému názoru účetního dvora, protože eh, eh, tady nejsou eh, kritické, kritická kritéria. Nebude možné předvídat, jakým způsobem se to bude používat, to nařízení. Jsou tady oprávněné výčitky nebo neoprávněné, to je, to je problém. Je zřejmé, že je tady ještě nižší důvěra v Evropskou unii už jenom to, že to je nařízení, je chybné. Je tam stanovený mechanismus kontroly, který neumožňuje objektivní a věcnou, věcné posouzení toho, jestli tady jsou ty nedostatky v oblasti právního státu nebo a jaký mají dopad na finanční zájmy Evropské unie. Potom ještě dvě věci. Debata na radě ukázala, že existují velké pochybnosti. Úloha Evropské komise v tom, té proceduře tady eh, je přeceňovaná, nejenom dle mého názoru. A role eh, rady je marginální a role mm, Evropského parlamentu je ještě menší. Tak to je. Děkuji za pozornost. Ja, die Kollegin. Vážený pane kolego, chtěla jsem vás upozornit jenom na to, že prakticky všechny členské státy i mm, evropské instituce mají větší respekt než eh, domácí instituce. Takže Tomáš Dolč, prosím. Asszony, <clears throat> tisztelt elnök úr, kedves eh, kollégák! Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych říct si, že mám soucit s oběma zpravodaji. Převzali úkol, který podle mého názoru je téměř nemožné splnit. Na úvod bych chtěla říci, že bychom se neměli zde zamotávat do polemiky. Jde zde o eh, legislativu a prosazování práva Evropské unie. Ten návrh, který je předložen, není jen pochybný, ale není možné ho uvést do souladu s určitými pravidly. Tento návrh je v podstatě Eh, v kontrastu s eh, smlouvou o fungování Evropské unie. Jestliže nějaký členský stát eh, by vydal zákon, který by porušoval toto právo, tak by hned probíhalo řízení za porušení práva proti Finsku, proti Eh, dalším zemím. Co se týče kontroly eh, právního státu, tak eh, tento návrh, který se otýká, musí odpovídat určitým hodnotám. Měli bychom pracovat na základě určitých kritérií a tento návrh by měl být také založen na objektivních kritériích. V tomto návrhu nejsou uvedena žádná objektivní kritéria. Jenom bych eh, stručně zmínil toto. Co se týče definicí pojmu, že vzniká nepřítomnost eh, právního státu v tom případě, když eh, druhá strana neodstraní určité nedostatky. A co se smlouvy týče, tak komise je povinna zahájit řízení za porušování e, práva nebo smlouvy. Existují nedostatky, ale ty nedostatky nevedou k řízení za porušování práva. Nejsou zohledňovány jednoznačné problémy, proto potřebujeme jiný mechanismus. Tento návrh e, je opravdu v protikladu eh, toho, co, o čem se hovoří ve smlouvě. Tady se vybudovává nový mechanismus a tím se porušují eh, kompetence Evropského soudního dvora. Když se podíváme na článek 322, tak eh, to nemůžeme vzít jako základ. Princip subsidiarity je velice důležitý a pro nás všechny je jasné, že to není Evropská komise, která je ochránkyní členských států a jejich hodnot. Zde jsou příslušné eh, státy v jednotlivých členských státech a také Eh, nejvyšší soudy a soudní dvory. Takže ani zde eh, se neprosazuje princip subsidiarity. Bylo by velice důležité ujasnit, že v současné době Existuje velice dobrý systém pro kontrolu rozpočtu Evropské unie. Existují různé prostředky, eh, které pomáhají zjistit, eh, zda se prostředky eh, používají správně a v souladu s předpisy. Co se tohoto mechanismu týče, tak jsou zde nedostatky na různých místech. Když nepřeskoumáme, zda vlastně tento návrh je vhodný pro to, abychom o tom diskutovali, tak se nedostaneme ku předu. Proto si myslím, že komise musí prověřit eh, další otázky, než Eh, k tomu bude moci Evropský, prezident přijm, eh, Evropský parlament přijmout rozhodnutí. Prosím, pane předsedo. Madame la présidente, nous sommes sur un texte... Děkuji, paní předsedkyně. Máme co dočinění s textem, který má opravdu nepřecenitelný význam, ale zároveň, který bude obtížně stvárnitelný. A dnešní rozprava to dosvědčuje úvodu. Děkuji oběma zpravodajům. A co říci úvodem? Politická deontologie a etika, to jsou spíše hlavní témata tohoto textu, zdá se, spíše než přítomnost či nepřítomnost právního státu. Nás, Evropany, spojuje jedna věc, to je Evropská charta základních práv. A já zde mám určitou pochybnost. Pokud určité členské státy nerespektují principy právního státu či základní hodnoty, tak ano, na jedné straně to škodí už i daňovým poplatníkům tohoto daného státu. Už i jejich daňové daně jsou špatným způsobem obhospodařovány a musíme apelovat na dodržování principu právního státu. Když tedy bychom uvažovali o sankcích, tak tady nevím, zda tento text nám pomůže dosáhnout kýženého cíle. Z politického pohledu to bude nesmírně obtížně. Já chápu, když hovoříte o tom, že se budeme snažit nepostihovat konečné příjemce, tedy mm, občany spíše jenom vládní orgány, ale ty vlád, tu vládu volí občan. A ta vláda vše dokáže popsat tak, jak se jí to hodí. Nikdo nechce trestat občany. My bychom rádi, aby každý občan u voleb zbystřil, aby volil uvážlivě. Ale nevím, zda se toho dá dosáhnout tím, že budeme hovořit o dodržování evropských hodnot takovýmto způsobem. Jinak je dobré, když hovoříte o um, rovnosti před daňovým úřadem. Pokud by něco uh, selhalo v oblasti daňové politiky, tak uh, v podstatě uh, vystavujete riziku celou budoucnost Evropské unie. A tady je třeba všem připomenout ty základní hodnoty a jejich váhu. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit, totiž hospodaření veřejnými prostředky a zpřístupnění informací o tom. Chci zmínit jednu skandální aféru, totiž nevím, zda znáte Andrease George Shaw, jeho aféru, nazval bych to, v roce to byl ředitel řeckého statistického úřadu. V roce 2012 se ukázalo, um, že se odvážil říct pravdu. A jak to pak dopadlo v Řecku? Sice byl pak osvobozen po té, co se ozvol, odvolal, ale nejvyšší řecký soud jej pak znovu obžaloval a on musel prchnout do Spojených států. To mi nepřipadá správné. Tady by rada a parlament měli mít možnost v členských státech nějakým způsobem povolat všechny či apelovat na členské státy, aby vše probíhalo tak, jak má. Je to ale vše poměrně riskantní záležitost když hovoříme o koneční, o, o konkrétní podobě finančních sankcích, tak tady nevím, zda by nebyly přiměřenější jiné prostředky. Děkuji. Je to už taková konstatovaná, známá eh, realita. V mé zemi se neustále něco děje, totiž Hovoříme o stávající makroekonomické podmíněnosti, která sice není praktická, ale už je zakotvená eh, v komunitárním právu a funguje. A snažíme se ji nahradit takovým bezzubým postupem článku 7, kde eh, to nefunguje, protože jedna země, která zneužívá eh, svých vládních nástrojů, chrání jinou, ruka ruku myje a nikdo kam to nevede. Tady vidím, že se ozřejmuje jasná slabina v tom, v té sadě nářadí a nástrojů, kterou má EU. Ono v podstatě to vždy dopadne tak, že ten konečný příjemce opravdu na to doplácí. Takže občané se cítí poškozeni. Nevím, zda například někdo je schopen zasáhnout a dostat se až k nejbližším přátelům Vladimíra Putina. To je sice příklad mimo EU, ale i tam je to těžké. Tedy eh, občané nemohou být obvinováni za hříchy svých vlád, ale máme podmíněnost a ta je založena jak fungováním právního státu a tam už se hovoří, že by neměli být kráceni koneční příjemci. Bruselské peníze by se vždy měly dostat ke konečným příjemcům, třeba prostřednictvím nějakého no, místního orgánu, ono je to obtížné, ale ta podmíněnost tady je. Tady mám pochybnosti co se týče zahrnutí daňových podvodů, úniků do té obecné podmíněnosti. Tam přece korupce či obcházení daňových zákonů, to je hřích v uvozovkách jednotlivce, na rozdíl od neschopnosti či nedostatku eh, orgánu. Tam přece používáme jiné nástroje, když potíráme korupci v rámci evropských peněžních prostředků. Ono, dávám tomu podmíněné ano. Pokusme se o to. Já jsem se taky Eh, zařadila na seznam řečníků. Já bych ráda, aby vše pokračovala a proto chci začít poděkování oběma eh, spoluzpravodajům. A já jsem velice ráda, že to vůbec v té dosavadní podobě přežilo. Ono je to důležité, stojí tam toho mnoho a chápu už i tu určitou netrpělivost. Vidíme eh, ten neutěšený stav mm, chceme, aby se s tím něco dělo, nejen nedostatky při eh, provádění evropského práva, ale i daňové podvody, pak menšiny a já už jsem si zkoušela představit, co tomu řekne ta protistrana, takže tady bude důležité, aby nám pan Valbruk řekl, jak to vypadá v tom vyjednávání. Je důležité ale podpořit eh, a dát karty do rukou právě Evropské komisi abychom toho měli víc a pak se případně mohli něčeho i vzdát, něco obětovat, protože nadřazený cíl musí být, aby to nařízení vůbec se dostalo na světlo dne, aby to přežilo, jinak eh, můžeme to vzát. A to by byla obrovská chyba, kdybychom to vzdali už teď. Nádherně to doplní to, co už máme. Já musím říci, že zatím byl opravdu ten tygr bez zubí. Nyní už bych tvrdila, že sice jsou to zoubky než zuby, ale přece jen už se tam něco děje, už tam něco máme, je to slibný začátek, samotná podstata musí přežít v trialozích a proto ti zpravodajové eh, musí eh, být podpořeni. A ještě mám slovo. Děkuji, děkuji za otázky i připomínky. Pokusím se na ně odpovědět. Ještě jednou zopakuji, že to není návrh, který by se snažil um, prosazovat sankce. Spíše se jedná o nástroj, jak pomoci někomu ze svízelné situace. Dokonce i účetní dvůr postupně akceptoval, že tam máme tu správnou právní podstatu, že jsme to zvolili dobře, že opravdu právní stát je něco, co je předstupní podmínkou pro správné způsobilé využívání peněžních prostředků. Oč jde? Ono postup je odlišný svým obsahem, svou skutkovou podstatou a eh, postupem a rozsahem od postupu podle článku 7 ono to není uší, spíše jde o ty odlišnosti, jak z pohledu cíle, tedy ochrana eh, rozpočtu a zároveň se to liší a je to nezávislé i na případném zahájení řízení o porušování smluv. Ani to nesmí být směšováno s povinností oprávkovat či apelovat na stát, aby v případě zjištění nedostatku či podvodu či jiných eh, rozpočtových chyb, aby je opravil. To je tedy vše nezávislé. Už tedy několik takových nástrojů máme, ten je doplní. Tady jde čistě o to, abychom měli opatření, díky nimž v daném členském státě opět bude obnoven princip právního státu. A zároveň jde o sdílené řízení. To je něco, co akceptujeme a tady opravdu není možné, aby komise prostě převzala řízení. Tady jde o to, člen, že členský stát má svěřeny určité prostředky a pokud jimi nehospodaří dobře, tak my nemůžeme převzít za něj tu funkci my musíme být jiný způsob, jak s tím, s tou situací naložíme. A pak ještě otázka, co se bude dít a co se děje na radě. Zatím jsme odpověděli na dlouhý seznam otázek, podali jsme zevrubná vysvětlení. Obecně je návrh vítán, ale zatím ještě neproběhly diskuse článek po článku. Tady bude mít zásadní význam, aby si parlament opravdu vytříbil své vlastní stanovisko, abychom měli dobrou výchozí pozici při vyjednávání. Tedy my uvítáme stanovisko parlamentu, které nás posílí. Pokud tedy už eh, nebudou další žádné otázky, tak děkuji za pozornost. Děkuji, prosím, Falka, dále na závěr. Ano, děkuji. Velice stručně, myslím, že už jsme překročili čas, který jsme měli k dispozici. Myslím si, že zdaňování to, vypadá, to je něco jiného než právní stát. A návrh komise se vztahoval pouze na právní stát. Myslím ovšem, že jsme určitou autoritou legislativní, a ne to, že řekne komise, že je dodáme jenom k kontrole, k prověření. My bychom to měli také komentovat a určité věci zlepšit. Takže proto zdůrazňuji jedno. Máme opravdu velkou šanci, když to omezíme na právní stát, ale pot, a vynecháme, ponecháme stranou daňové záležitosti a sociální věci. Existují sankce, existují sankce eh, pro porušování předpisů v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a tak. Ale co se týče státního eh, pra, právního státu, to bychom měli eh, prostě ponechat jinak. Měli bychom to také moci použít v rozpočtu pro mm, tyto účely. Myslím ovšem, že čas ještě nenazrál intenzivně by se mělo pracovat na ochraně konečných uživatelů. To je vlastně eh, konečných příjemců. To je to, co je nejdůležitější. Konečné příjemce eh, bychom neměli trestat, eh, protože my nemáme vinu na to, že vlády udělají nějaké špatné věci. Eh, musíme být opatrní. Existuje možnost, že eh, koneční eh, příjemci sice podají odpor u mm, soudu, ale nevede to vždy k výsledku. V jednotlivých případech nikdo nezažaluje vládu, protože neposkytla patřičnou pomoc, kterou měla poskytnout kvůli a neposkytla je kvůli tomu, že měl problém s právním státem. Takže to vlastně ti koneční eh, příjemci eh, nemohou získat eh, ty prostředky, které se zamrazí a neví se, komu, kdo je nedostal a nebo komu byly odřeknuty. E, pak je třeba vědět, jaká kritéria, jaké nástroje se budou používat pro odstranění všeobecných nedostatků. Kritéria. To znamená, měli bychom mít e, zde opravdu e, rozsáhlou činnost. Měli bychom používat kritéria kodaňská, stejně tak eh, eh, jurisdikci Evropského soudního dvora i účetního dvora a měli bychom zohledňovat eh, veškerá opatření, která jsou nutná. Je to vlastně návrh. Jde o to, abychom zahájili rozpravu a společně s komisí se dostali ku předu. Eh, vítáme postup komise s tím, že se chceme dopracovat k jasnému nařízení, abychom mohli o tom diskutovat. Děkuji. Prosím. Pan Salama, děkuji, paní předsedkyně. Pouze pár spontánních reakcí na základě toho, co jsem za poslední hodinku si vyslechl. Konkrétně budu reagovat na Benedikta Javora. Totiž eh, ty si kolego prohlásil, že ti to připadá spíše jako takový prostředek potírání korupce, spíše než jako prostředek na obnovu právního státu. Tady se spíše zastanu komise, totiž ono je třeba volit právní základ a tady se jedná o nařízení eh, k mm, správnému finančnímu hospodaření, tedy tady nejde mít nějakou sadu nástrojů. Rovněž, když se někdo ptal, zda vůbec se ubíráme správným směrem, tady rovněž sdílíme přístup komise, že totiž se jedná o ochranu těch peněžních prostředků. Možná uznám, že se to někomu nemusí líbit, já to budu citovat takové známé řečení. Peníze přesvědčujou. Money talks. No a apeluji na všechny. Nezapomínejme na to, jak to v Evropě v současné době vypadá. Za několik málo uplynulých let nazval bych, došlo k významnému, někdo může říct pozoruhodnému vývoji, každopádně došlo k zhoršení v, od, v oblasti úcty k právnímu státu, k principům dodržování zákona v několika členských státech. Tak toto vypadá. Pokud my, evropští poslanci, tady musíme rozhodovat, tak si musíme zaprvé říci, že nelze mít vše. Univerzální takové řešení by neexistovalo, by nemohlo vzniknout. Ale když se tedy musíme rozhodnout, tak bych řekl, pokud tedy nejsme nad propastí, pokud ještě není za pět minut dvanáct, tak už se blížíme tomu okamžiku. Tedy je třeba udělat alespoň něco. A pak ještě k tomu, co řekla komise. I já jsem měl pochybnosti v oblasti daňové politiky, ale pak jsem si řekl, není tomu tak, že daňové podvody, eh, krácení daní, daňové hm, úniky nejdou ruku v ruce s tím, jak ubývá právního státu někde. A ještě na závěr, komise zde prohlásila, že článek 4.2 jasně hovoří o nutnosti chránit konečné příjemce. Tady musím říci, že to je problém nás všech, že zatím v podstatě nemáme nic v rukou. Nic konkrétního, čím bychom mohli konečné příjemce chránit a musíme společně najít nějaký způsob. Děkuji. Excellent débat et excellente Tak to byla skvělá debata a, a skvělé závěry. Návrhy na pozměňovací návrhy je třeba podat do 25. října, nejpozději do 12 hodin a 27. listopadu se bude hlasovat. Potom rozprava k pozměňovacím návrhům se bude konat 21. Eh, a 22. listopadu eh, ve výboru pro rozpočet. Eh, co se týče projednání v plénu, tak to bude v prosinci ve Štrásburku. Jestliže nemáte nic do bodu různé, tak tímto toto zasedání končím. Ja.